vám toho slova supermarket ve smyslu ne pouze velikosti anebo um, normálního supermarketu, ale spíš ve smyslu kvality nejvyšší. Druhý typ překážek. To jsou překážky, které jsou schválně nastavovány vůči spotřebitelům a které jim brání poučeným způsobem se rozhodovat. Například právní překážky eh, pro přeshraniční styk eh, úmyslně složité podmínky při volbě například poskytovatele elektřiny eh, nebo jiných služeb. Eh, musíme zaručit, aby eh, jednotný trh znamenal jednotnou ochranu a jednotný nárok na domáhání se svých práv. Doufáme, že tím budeme schopni odemknout ten jednotný trh vůči všem a lidé budou opravdu rádi se účastnit toho celoevropského trhu, když budou mít pocit, že je přátelsky vůči uživateli. Z mého hlediska musí být um, přátelský, tento trh přátelský vůči uživateli té nové generace, být eh, přátelský vůči všem, ať už podnikatelům, spotřebitelům, uživatelům internetu. Je je nutné, aby kdokoliv eh, měl v něj důvěru a všechny ehm, předpisy a ehm, veškeré právní eh, požadavky musí být eh, zaručeny tak, aby každý mohl ehm, uplatňovat svá práva. Nový právní rámec musí zaručit jednak implementaci, jednak soukromí a jednak podmínky. Tímto středobodem je návrh nové směrnice ohledně spotřebitelských práv. Cíle jsou zřejmé. Tento návrh má umožňovat lepší cenovou politiku, lepší výběr spotřebitelů domácností, které mají k dispozici jednotná práva, která se odvějí od opravdové ochrany spotřebitelů. Od té doby, co jsme představili tento návrh, a to je už před rokem, došlo k řadě debat na téma směrnice o spotřebitelských právech. Já jsem si vyslechla obě strany. Mám k dispozici jak podporu, tak i kritické připomínky těch, kteří mají obavy, že ten návrh sníží úroveň ochrany spotřebitelských práv v rámci Evropské unie. Já tu kritiku vnímám jako velmi důležitou beru je vážně. Mám za to ovšem, že budoucí směrnice musí přinést a přinese všem domácnostem v Evropské unii jen výhody. Zítra odpoledne zde ve výboru bude slyšení o této směrnici a já nemám vůbec obavy, že by to nebyla plodná diskuze. Zajímá nás, jaké názory má Andrea Schwab, nový zpravodaj, kterému blahopřeji k tomu, že má nyní na starosti to, tento důležitý úkol. Nicméně dovolte mi, abych se s vámi podělila o několik svých obav. Jednak vyslechla jsem se kritiku na téma tohoto návrhu a mám za to, že ne všichni jsou přesvědčeni o možném hospodářském dopadu. Studie o hospodářském dopadu už byla vypracována a řeší celou řadu těchto obav, měla by je rozptýlit v oblastech, kde máme k dispozici nedostatečné množství informací, tak tam chci doplnit naše poznatky. Zvláště v nejbližší budoucnosti představím další kvalitativní studie na téma vnímání spotřebitelů, pokud jde o jejich možnosti bránit se v případě eh, vadného zboží. To jsou záležitosti, které nesmíme opomínat. Za druhé, byly vysloveny obavy, pokud jde o oblast působnosti toho návrhu. Moji spolupracovníci vypracovali srovnávací tabulku, která ukazuje dopad jednotlivých prvků návrhu na národní úrovni, pokud jde o ochranu spotřebitelských práv. Rovněž také byly, byla vypracována studie, materiál, který se týká nedořešených záležitostí, které zatím nebyly upraveny. Musí být zřejmé, že ta komparativní tabulka nenahrazuje dopadovou studii, ale doplňuje ji. Je to materiál, který se postupně vyvíjí a bude se dále utvářet a formovat. Stávající verze tabulky ukazuje, že návrh opravdu přináší nová spotřebitelská práva, posiluje stávající spotřebitelská práva, která budou k dispozici evropským spotřebitelům. Je tam více práv, pokud jde o dodání, pokud jde o skryté poplatky je tam delší eh, lhůta 14 denní, pokud jde o nákup mimo kamenou prodejnu. Potom je tam zákaz těch rámečků, které jsou před, zaškrtnuté pro spotřebitele v případě nákupu na internetu. A je to všechno bez ohledu na hodnotu zboží. A my se setkáváme se spotřebitelskými organizacemi, národními organizacemi a dalšími subjekty. A ve světle těchto debat se musím uvědomit, že existují pochopitelné a oprávněné obavy, pokud jde o ochranu spotřebitelských práv. Třeba záruční lhůta nebo dotváření těch původně eh, formovaných práv spotřebitelů. A já spolu s radou budu reagovat na různé debaty, různé obavy. Chceme rozšířit spotřebitelská práva a chceme také pracovat na těch oblastech, kde musí být spotřebitelská práva posílena. Musím ale říci, že nejsem připravena učinit kompromis, pokud jde o jednotný soubor pravidel a soubor práv ať už jde o nákup v kamenných prodejnách, tak nákup na internetu. Jsem přesvědčena o tom, že ta jednání opravdu do, dospějí k vyváženosti, kterou potřebujeme a ze které budou spotřebitelé těžit v následujících letech. Mohu vás ujistit, že komise je otevřená přijímat různé konstruktivní připomínky. A díky těm jednotným právům budeme schopni pracovat na celoevropské úrovni a zlepšovat poznatky spotřebitelů, pokud jde o jejich práva. A spotřebitelská práva nefungují, pokud je nebudou spotřebitelé znát. Musí být tato práva k dispozici v místech prodeje. Často dochází k tomu, že spotřebitelé nevědí, jaká práva mají a proto my opravdu spoleháme na to, že Evropský parlament nám pomůže zlepšit situaci. My jsme začali pracovat na nové iniciativě, která by měla eh, zahrnovat práce různých expertů. Budeme se snažit přijít na nejekonomičtější a nejlepší, nejosvědčenější postup. To mě přivádí k dalšímu tématu. Tato práva jsou opravdu funkční, pokud jsou dostatečně vymáhána a pokud spotřebitelé mají právo nějaké obrany. A nyní mi dovolte právě se soustředit na tyto záležitosti. My jsme zaznamenali, že na rozrůstajícím se masovém trhu jsou některé skupiny spotřebitelů poškozovány určitými eh, nekalými praktikami a prodejem nebezpečných produktů, zvyšování cen. Je nespochybnitelné, že za stávajících pravidel velmi často dochází k poškozování práv spotřebitele, kteří ne vždycky dostanou odpovídající kompenzaci a komise se tomuto problému věnuje. Máme různé studie, diskutujeme se zúčastněnými subjekty, děláme průzkumy a veřejné konzultace a my v současné době pracujeme na vyhodnocení dopadu, kde by měl být k dispozici přehled různých možností a různých řešení. Já už jsem říkala a znovu to zopakuji, že nám nejde o to, abychom vytvořili nějaký centrální bod pro eh, stížnosti v rámci Evropy. My chceme zajistit nejekonomičtější systém pro všechny zúčastněné, aby spotřebitelé byli středobodem našeho zájmu v budoucnu. A v závěru bych se s vámi ráda podělila o několik poznatků, pokud jde o eh, prosazování těchto pravidel. Proč máme k dispozici jednotný soubor pravidel? Jde nám o prosazování těchto pravidel. Jsou to pravidla, která jsou k dispozici na papíře. Potřebujeme hmatatelné poznatky ohledně toho, jak ta práva prosazovat. Já od začátku svého působení v komisi jsem mm, o toto zasazuji. My jsme vytvořili koordinovaný systém, jednotný systém, říkáme tomu SWIPS, eh, pravidel a prosazování pravidel. Spolupracujeme s národními orgány a ráda bych poukázala na to, že od roku 2007 se nám opravdu tato spolupráce velmi dobře daří. My jsme prověřili jednotlivé tržní sektory, letecké společnosti, mobilní telefonické služby a elektronické eh, zboží, elektroniku. Zjistili jsme různé problémy, často došlo k tomu, že nedošlo k dostatečné nápravě a následně jsme podnikli kroky. V závěru těchto eh, zásahů, které jsme realizovali, došlo k tomu, že došlo k výraznému zlepšení pokud jde o dodržování práv spotřebitelů. Samozřejmě však ale nás čeká ještě dlouhá cesta, abychom celou spotřebitelskou legislativu přenesli opravdu do reality. A proto v červenci jsme předložili sdělení, které se právě soustředí na lepší prosazování pravidel, efektivnější prosazování pravidel, které je rozhodně jednotné. Komise nastínila různé oblasti priorit, které by měly dát jasný rámec této politice v Evropské unii. Máme tam lepší monitorování trhu na úrovni Evropské unie, stanovení trhů, které nedodržují spotřebitelská práva, lepší spolupráce mezi členskými státy a lepší spolupráce s dalšími třetími státy, jako je Čína a Spojené státy, lepší viditelnost a transparentnost monitorování a uh, akce na prosazování pravidel. Tohle sdělením nyní musí se eh, zobrazit v, ve skutečných krocích. Potřebujeme podporu Evropského parlamentu. To bude pro nás zásadní, aby bych, abychom byli schopni dát dohromady politiku, která bude fungovat v následujících letech. Vážení členové, já opravdu spolehám na vaši pomoc a mohu vás ujistit o tom, že si poznamenám všechny vaše připomínky, které doufám vyslovíte. Děkuji vám. Well, thank you, uh, very much indeed, Commissioner. Děkuji, paní komisařko, za velice eh, jasný a správně nasměrovaný program, který se týká reform a ochrany práv spotřebitelů. Děkuji. Paní komisařko, myslím, že s námi můžete zůstat asi tak 40 minut a jenom dovolte, abych řekl, kdo je na seznamu řečníků, protože asi již mám dost řečníků, tak prosím, apeluji na vaši stručnost v dotazech. Máme zde pana. Uh, and Mrs. Turinen, Mrs. Schaldemose, Mr. Pane. Uh, Mrs. Calnietti, Mr. Tarabella, Mrs. Rapti, Mrs. Steele, Mr. Beelan, Mrs. Weiler, Mrs. Karatsa-Bilt a Mr. Correa. So, unless anyone else... A pokud eh, již nikdo nechce, tak tím uzavírám. Prosím, eh, buďte rychlí a půjdeme po eh, blocích po třech, aby byl ten dialog živější. Za prvé náš zpravodaj, eh, ano, tak eh, také ten bude hovořit na to téma i zítra. Děkuji, pane předsedo. A protože se přihlásilo tolik jiných kolegů, budu opravdu slušný. Děkuji za prvé, paní komisařko, za výbornou prezentaci. Máte určitě pravdy, že když se nastavují spotřebitelská práva v Evropě, tak jsme v bodu obratu, ale e, z hlediska našeho výboru je o to významnější, abychom v tom vnitřním trhu vše uspořádali ve správném pořadí a proto prosím, abychom si mohli dát na čas zabývat se vaším návrhem směrnice o právech spotřebitelů. Zítra, jak už víme, bude to slyšení a pak budeme konzultovat nejen ve frakcích, ale všechny eh, zainteresované subjekty které mají zájem na dobrém vnitřním trhu pro 21. století. Počítejte s námi, ale tady um, nebudeme se snažit pouze eh, vše hnát nahoru, ale jít, najít tu střední cestu, abychom měli z jedné strany zajistili i širokou a dobře vyváženou nabídku a zároveň chceme zaručit i mm, práva spotřebitelů a jejich eh, implementaci. Tedy tady máte naši podporu, zároveň vám chci i otevřeně říci, že ten druhý bod, v němž mluvíte o návrhu na tu eh, kolektivní E, způsob e, docházení svých práv, e, tak tam jsme při pódiové diskusi potvrdili, že ty hromadné žaloby nelze tvářet na americké předloze, proto, že máme velice různorodé právní systémy v různých státech, my je musíme respektovat a tady sice jsme v bodě obratu, ale se to musí vše zdařit. A bohužel tady vám musím říct, že naše frakce EPP se nad tím velice precizně bude zamýšlet. Ehm, víme, co se dělo v Americe, ve Spojených státech za poslední desetiletí. Nakonec ten spotřebitel stejně nedostal vůbec nic. To je vše. Děkuji. Děkuji, paní Gephardt. Eh, Děkuji, eh, děkuji paní komisařko za vaši přednášku. Vaše jedna věta se mně líbila zejména. Potřebujeme aktivní spotřebitelskou politiku. Opravdu, to si přejeme všichni. K takové aktivní spotřebitelské politice patří i to, že se neustále obnovuje, že se je schopna dále vyvíjet. Pokud však nabízíte, že se v té směrnici o eh, spotřebitelských právech eh, se vše zharmonizuje, snižuje, tak si vlastně bráníme v tom, aby se to přizpůsobovalo momentální situaci, protože tam máme neustále nastavované brzdy, tak, jak se musíme řídit a dodržovat evropský právní rámec, což by vlastně bylo v protikladu k tomu, co si přejete i vy, i my. My si přejeme vysokou úroveň ochrany spotřebitele, ne pro vnitřní trh, jak řekl kolega Šváb, nejbrž pro občany v tomto jednotném trhu. To nám leží na srdci a my rovněž budeme studovat to, co jste zde navrhla a rovněž pan zpravodaj řekl, že si to vezmeme před sebe, přečteme a zajistíme, aby to nešlo správným směrem. E, v protikladu k mému kolegovi u těch hromadných žalob jsme po, na vaší straně, eh, pokud přijdete s konkrétním návrhem. My si nepřejeme, jako si nikdo zde v parlamentu, ani vy nepřeje, zde nastavovat eh, americký systém. My jsme Evropané, máme evropský právní kontext, eh, evropský způsob spolupráce, ten modus je úplně jiný než ve Spojených státech a to se musí vzít v úvahu. My si přejeme následovné. Lidé, jež byli poškozeni, musí mít každopádně možnost eh, být nějak odškodněni a nikoli pouze eh, materiálně, pouze hmotně. Další záležitost je, že podniky, zejména malé a střední, s těmi se nesmí zacházet nespravedlivě v tom smyslu, že by velkopodnikatele například někomu způsobili škodu, pak si za to účtovali více a tím by měli mm, určitou přednostní situaci mm, na trhu ve srovnání s malými a středními podniky. Tedy tady chceme eh, vám pomoci, půjdeme vám ruku v ruce, rovněž budeme studovat další návrhy, ale máme velice pozitivní dojem z toho, co zde vidíme. Děkuji. Děkuji. A máme zde mm, paní Turner, novou členku našeho výboru, kterou teď vyzývám. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit dánsky jenom kvůli tlumočení předesílám. Om forbrugerdirektivet, tak for øh, din indledning og for øh, din synspunkter. Der kan ikke være nogen tvivl. Takže øh, já děkuji paní komisařce za prezentaci eh, směrnice a eh, zdá se, že její názory jsou zcela správné. My zcela souhlasíme s tím, že chceme mít lepší ochranu spotřebitelů v Evropě, ale eh, zde hm, tady s tím lze než souhlasit samozřejmě. Chceme i Eh, realizovat naše cíle a jsme spíše skeptičtí, pokud jde o tu cestu plné harmonizace. Zde mám dvě otázky na vás. Za prvé, jaká je situace, tedy kontext Mm, mm, e, který vedl komise, e, komisi k tomu, že vyloučila důležité prvky ze směrnice. Jaké, jaká je ta analýza ve studii dopadu, která vás vedla k tomuto rozhodnutí? Zde jsme ještě tedy ve fázi working progress, anebo již ten proces byl ukončen. A za druhé, celá řada nevládních organizací i právníci hodně mají problém vůbec pochopit tento předpis. Já říkám, že to je tak obskurní předpis, nejasný, že vůbec ani nelze vědět, jaké to bude mít dopady na spotřebitele. My v Dánsku máme za to, že tato směrnice může mít skutečně negativní dopady na spotřebitele, tedy dopady, které eh, lze vůbec těžko teď anticipovat. Paní komisařko, prosím, tři otázky, tři body. první otázce. Zítra se koná slyšení. No, určitě je jasné, že s vámi budeme spolupracovat. Já chci, abychom měli vysokou optimální úroveň ochrany práv spotřebitele a zde je třeba vyřešit několik obav Můžeme eh, samozřejmě využít ty nejlepší zkušenosti ze všech zemí, ale nejsem si jistá, že kdybychom to takto slepili dohromady, eh, třeba eh, tedy kdybychom vzali tu nekonečnou dobu záruky v jedné zemi, nebo třeba ty způsoby vymáhání nebo domáhání se práv z jiné země, tak asi k mm, bychom vytvořili takového Frankensteina dohromady. Proto musíme mít skutečně konsistentní a velice rozumný přístup který eh, poslouží trhu i spotřebitelům. Samozřejmě my, oni eh, vytváří 88 HDP v Evropě a to je třeba zcela uznat i v této směrnici. A teď především v dobách hospodářské krize, jak zvýšit důvěru, prostřednictvím čeho? Nejlepší odpověď je asi pravidla, mít určitá pravidla. Já si myslím, že o to právě nám jde v této směrnici Máme zde dvě eh, eh, tabulky, které zítra asi budou eh, prezentovány zde. Jednak to je návrh směrnice o právech spotřebitele a dopadu na národní úrovně ochrany spotřebitele a jaký, jaký je vztah s těmi vnitrostátními smluvními právy a potom a s další komunitární legislativou. A ta druhá tabulka, ta popisuje návrh směrnice o spotřebitelských právech a jejich dopad na eh, národní úrovně ochrany spotřebitele. Jak vidíte, udělali jsme vše, abychom si to porovnali článek po článku, ustanovení po ustanovení, abychom zjistili, jaký bude dopad a abychom eh, eh, to zanalizovali, zdali třeba nedošlo ke změně v ochraně, třeba o zkrácení lhůty, třeba mm, samozřejmě třeba e, ta 14-denní cool-off period, e, v některých zemích je to 40, někde je to 10 dní, ale pouze dvě země mají 15 dní e, tohoto období a dojde ke snížení ochrany, ale jenom o jeden den. Přece je lepší mít všude stejná pravidla. A také tedy na tu možnost odstoupení od smlouvy. Potom kolektivní žaloby, hromadné žaloby, jak víte, Máme americký institut eh, hromadných žalob, class action. Já ale opakuji pořád dokola, že to není ten americký institut eh, hromadné žaloby. Ne, my chceme tam zabudovat eh, pojistky, garance, děláme studie a máme pět alternativ, ale ani jedna z nich vůbec ani na dálku nepodobá té americké hromadné žalobě, ani v nejmenším. Dovolte, abych zde eh, na všechny apelovala, všechny vyzvala, aby s námi spolupracovali, a aby eh, všichni pochopili, jak je to vážné, 27. listopadu eh, my jsme zveřejnili zelenou knihu, kde jsme stanovili tu možnou eh, alternativu kolektivních žalob a my jsme obdrželi 190 odpovědí od členských států, právníků, nevládních organizací, združeních a po té zelené knize, abychom ještě posílili to připomínkové řízení a dialog, tak jsme konali tři připomínková řízení Eh, se dotčenými subjekty, konali jsme k tomu veřejná slyšení a nyní ten proces ještě probíhá. DG Sanko nyní připravuje eh, studii dopadu, ve které tyto všechny alternativy se analyzují. Toto eh, potom bude zkoumat hodnotící porota 21.10.2009, což znamená velice záhy. Jak vidíte, nespěcháme, to znamená, snažíme se podniknout veškeré kroky, abychom zajistili, že to, co vytváříme, že nám dá více možností, dá to více nástrojů spotřebitelům, tak, aby mohli e, mít možnost eh, hájit svá práva. Já v demokracii neznám nic lepšího než soudnictví, pokud skutečně již to nejde jinak a určitě tam se budou podávat žaloby. Když někdo ale přijde o 5 euro, tak dostane 5 a ne 6. To je princip. A ještě jedna věc eh, k té otázce o tom, že by došlo ke snížení eh, rozsahu práv ve srovnání se stávající směrnicemi. Ne, naopak, tato směrnice zlepšuje práva spotřebitelů ve srovnání se stávajícími právními úpravami členských států. A zde dovolte pár příkladů k tomuto dotazu. S novou směrnicí spotřebitele budou lépe eh, chráněni například při tom podobním pod prodeji, tak aby mohli eh, odstoupit od smlouvy v situaci, kdy třeba požádali eh, toho obchodníka, aby je navštívil, teď už budou moci odstoupit, budou chráněni před netransparentními cenami, tak aby se tam neskrývaly nějaké náklady navíc, o kterých nebyli informováni předem. Také jsem již zmínila eh, to 14, tu 14, eh, ten 14 denní termín pro odstoupení potom. Hm, já jsem přesvědčena, že eh, tato úroveň ochrany je optimální. V řadě případů pravidla, která jsou striktnější na papíře, třeba ani neochrání toho spotřebitele, spotřebitele lépe v reálném životě. Takový příklad, eh, delší záruční lhůta než dva roky, to asi nebude mm, eh, mm, eh, k ničemu, protože ono je těžké potom prokázat to, že tam byla mm, závada od samého počátku, když uplynou dva roky. To se těžko prokazuje. Dále vím, že Máme velice krátkou dobu na diskuzi, ale ještě než přistoupíme k dalším třem otázkám, tak eh, vězte, že já jsem k dispozici, jenom mě sdělte, že si přejete se mnou hovořit eh, se mnou nebo s mými kolegy a já velice ráda eh, s vámi budu diskutovat se všemi, kteří mají zájem o moji práci. Ano, ano, vidíte, že máme velký zájem, protože máme velice dlouhý seznam řečníků, takže budeme muset to trochu urychlit. A já teď si, ano, já vím, že i ty dokumenty, které jste zmínila, budou k dispozici a že ještě zítra proběhne plnohodnotná diskuze. Na to nezapomínejte, kolegové, ve svých otázkách. Tři další dotazy nyní. Mr. and Mr. Rochefort. Um, so if you could, uh... Merci, président. Oh, no, sorry, no, Mrs. Schaldemose is first. Paní Šardemoza. Vy jste až třetí. Paní Šardemoza, potom vy až třetí. For det, herr formand. Og også tak til dig, fru kommissær, for øh, din fine indledning. Já děkuji. Hvor der jo selvfølgelig var mange. Eh, děkuji, paní komisařko, za veškerá vysvětlení. Mnoho prvků už tam bylo obsaženo a mnoho je tam diskutabilních věcí. Já mám zejména radost z toho, že tam máte už hodně nápadů, jak ta pravidla stvárnit na jednotném trhu, jak je pak aplikovat a já si jsem jistá, že to musíme zlepšit, tu implementaci, zejména když si například někdo koupí v internetu letenku a pak vidíme, že některé firmy se nedrží všeobecných zásad a je často těžké, aby státy eh, nějakým způsobem chránili to spotřebitele, protože jde vždy o přeshraniční styk. Eh, děkujeme, že se tomu věnujete rovněž vaše přání, abychom se podívali i na bankovní poplatky. To mně taky připadá výborné. Musíme se zamyslet i nad tím, jakým způsobem se poplatky účtují účtují, když si někdo něco objedná v internetu a pak něco dostane poštou a pak je překvapen, kolik musí doplácet. Proto si myslím, že by tam to stálo ještě za pozornost. Důležité je e, prosadit tu směrnici o právě spotřebitelů. Já vím, že v Dánsku už jste mluvila i s naším parlamentem a tam je hodně ještě obav, co se bude dít například z úrovní dánské ochrany spotřebitelů to se týká i tam eh, toho mm, zásadního tématu, totiž jak to vypadá v jiných státech a pokud vstoupí v platnost ta směrnice, jak to pak bude vypadat eh, dál. Zároveň máme pocit, že jsme nebyli dostatečně informováni o dopadu na dánskou legislativu, to mi vadí. Už před rokem ten projekt vznikl, ten náčrt, a přesto ještě nevíme přesně, jaký bude jeho dopad na dánské právní prostředí. Z toho jsem smutná, to se ještě musí nějak vyřešit, ale doufám, že zítřek ještě přinese trochu dalšího světla. Děkuji, pan Repo. Arvoisa komisaari Magdalena Kuneva, esitän konkreettisen Děkuji, paní komisařko. Já mám na vás praktický dotaz, který se týká konkrétního problému, s nímž se potýkáme v severských zemích. Jsou to ty rychlé půjčky, které se rychle šíří do dalších členských států. Co to znamená? je možné si malé ob- prostředky, malý objem pořídit velmi rychle, ve spěchu, na úvěr. A úrok se počítá na základě doby splacení, která je kratší než 8 měsíců. Celé to lze zrealizovat přes internet. A tohle všechno upravuje nová směrnice o právech spotřebitele. Nicméně je to mimo oblast působnost dalších právních předpisů, jelikož tyto částky jsou většinou nižší než 200 euro. Tedy roční úrok může být až 200 procent, někdy dokonce to může být 1000 procent. A průměrně se úrok pohybuje kolem 500 procent. Mladí lidé se tyto půjčky pořizují jsou to často lidé, kteří mají problém s alkoholem, drogami nebo hráčstvím. Je snadné si se odstnout v začarovaném kruhu dluhů. A já se chci zeptat, jestli máte nějaké aktuální statistické údaje ohledně tohoto problému. Počítáte s tím, že podniknete určitá opatření, abyste upravili i tuto oblast? Děkuji. Chtěl jsem říct, že to je téma, které švédská delegace řešila se švédským parlamentem minulý týden. Roš, pan Rošfor má slovo. Děkuji a tentokrát jsem já na řadě. Paní Kuněva, nejprve, eh, paní komisařko, dovolte, abych vám poděkovala za vaši vykonanou práci, kterou uznávají určitě všichni kolegové Eh, kteří již působili zde v minulém období a já bych rád, abychom pokračovali v této práci. Ano, je třeba, aby se spotřebitelské právo rozvíjelo, protože spotřeba, způsob tedy, eh, eh, jakým se spotřebovává na trhu, to se také mění, protože dnes ty podniky prodávají velice komplexní balíčky, balíčky služeb, často po internetu a je to třeba zharmonizovat Jedna věc, která se mi líbí v tom vašem návrhu, je ta otázka, že hm, ty informace jsou zásadní pro spotřebitele, ale můžeme říct si, co chceme. E, naše spotřebitelská práva se liší podle zemí a často ty spotřebitele neznají, jaká mají práva, protože ta plá- to právo již je komplikované samo o sobě. A pokud bychom na to šli cestou harmonizace, tak aby to spotřebitel lépe znal, aby se mohl lépe seznámit, jaká jsou jeho práva. To už by byl velký pokrok. Ale mám takový otazník. Vy jste již před chvíli také to zmínila. Pokud jde o otázku důvěry spotřebitele, já si myslím, že důvěra spotřebitela, spotřebitele to není v rozporem s dynamickým rozvojem podniků, naopak. Ale jak lze dnes říci, že v průměru tato práva budou zachována či zlepšena, když eh, v našich zemích, já jsem ze země, kde možná to právo spotřebitelské je velice rozvinuté, ale když eh, by ta harmonizace znamenala ústupek, tak to asi těžko přesvědčíme naše spotřebitele. Já nevím, jak potom budeme prezentovat Evropu, která i v takovémto tématu, které se může jevit jako méně významné než jiná témata, jak potom budeme eh, to obhajovat, že došlo k ústupku ústupkům z těchto práv. A někdy často se hovoří o kompletní harmonizaci, která ale bude jaksi zacílená. Já myslím, že to není ta správná cesta. Dovolte ještě, abych eh, eh, vám poblahopřál k tomu, co jste udělali minulý týden, pokud jde o bankovní poplatky. Eh, to vaše sdělení je velice pozitivní a jenom bych velice rád, kdybyste mohla aby ty věci se, zajistit, aby ty věci se změnily teď po tomto sdělení. A jak tedy hodláte se koordinovat? Jako koordinovat s paní Nelly Cross, tak aby ona také udělala svůj díl práce, tak aby mm, komise eh, hovořila stejným hlasem a jak efektivně tedy eh, dojde ke zblížení různých odborů. Děkuji, pane Rošforte. Já jsem chtěl i vás přivítat eh, na tomto zasedání výboru. Vítám vás mezi námi a děkuji za váš první příspěvek do diskuze. Nyní dávám slovo paní komisařce. Paní komisařko. Ano, děkuji. Já bych v prvé řadě ráda řekla svým dánským přátelům, že souhlasím, že je pravda, že úroveň ochrany spotřebitelů v Dánsku je velmi vysoká a to je dobře. My se můžeme poučit nejstarší spotřebitelská organizace, která už funguje 60 let, je právě v této oblasti a je velmi aktivní, pokud jde o ochranu spotřebitelských práv. Ale chci říci, že si myslím, že každá země se domnívá, že si vede nejlépe, pokud jde o ochranu práv spotřebitelů. Alespoň skoro všechny země se takto k tomu staví. A já se chci zeptat zpátky, chcete spolupracovat na tom, aby se zlepšovala situace spotřebitelů a jak na to půjdeme. Když se budeme zamýšlet pouze nad národními trhy a národní ochranou, tak otázka zní, jestli jsme schopni v současné době vysvětlit našim spotřebitelům, jak to funguje. Trh už je na obrazovce. Máme, obr- máme displej na mobilu, který funguje jako trh. Můžeme říci, že dánský spotřebitel požívá kompletní ochrany. Ne, protože pokud by nakupoval pouze v rámci národních hranic, tak by za prvé neměl dostatečný výběr a za druhé by na trhu nepůsobila taková konkurence. I dánský výrobce, dánský poskytovatel služeb by měl menší motivaci se snažit, pokud by tam nefungovalo srovnávání s ostatními. A my nemůžeme zastavit internet, my nemůžeme zavřít internet a uzavřít se v rámci hranic jednotlivých národních trhů. Prosím, podívejte se na tu srovnávací tabulku, kterou jsme vám zaslali do e-mailu. Máte ji k dispozici. Podívejte se na ní a dostanete tam informace, které se týkají konkrétních národních problémů. Dovolte mi to říct si naprosto jasně. Já nemohu slíbit, že Každá část toho textu byla koncipována tak, aby vylepšila situaci v Dánsku. My si musíme uvědomit, jaké jsou plusy a mínusy. O tom to je. Když vytváříme novou právní úpravu, tak musíme postupovat tímto způsobem. A když hovoříme o spotřebitelích, tak jsem na to šla takto. Ale zamýšlím se i nad zájmy obchodníků. Dojde totiž k tomu, že tato směrnice z 97% sníží byrokracii a to samozřejmě je dobré pro podniky. Budou moci pracovat na svém trhu, eh, růstu. Pardon. Máme 9% zvýšení přeshraničního obchodu. Představte si, že by vzhledem k té důvěře a jistotě se tento přeshraniční obchod zvýšil o 2, 3 až 5 To zase přinese novou poptávku a přinese to oživení trhu. Já chápu vaše obavy, ale podí- prosím, podívejte se na tu tabulku. Standardně to funguje tak, že komise nemusí vypracovávat tyto srovnávací tabulky. My na to máme radu, která na tomto pracuje a má vypracovávat srovnávání, ale já jsem opravdu připravena se na tom maximálně angažovat spolu se svým týmem a nabídnout co nejlepší srovnání pokud jde o ty půjčky pro malé a střední podniky. Já jsem před dvěma lety zažila jednu velmi zajímavou situaci. My jsme měli soutěž o nejlepší projekt, pokud jde o informovanost spotřebitelů. A tehdy švédská spotřebitelská organizace vyhrála tuto soutěž, protože měla kampaň pro úvěry poskytované přes SMS. A já jsem opravdu tedy připravená tyhle osvědčené postupy dále rozšiřovat. Jde o postup, který jsme zaznamenali ve Finsku, Švédsku a Estonsku, pak se to více rozšířilo mezi baltské státy. A já bych ráda řekla, že v těchto případech požadavky směrnice o spotřebitelích a směrnice o prodej na dálku musí být uplatněny. My tedy zde máme právní úpravu a musíme dbát na její dodržování. Nyní k panu Rošfortovi. Já musím říci, že vaše kniha o spotřebitelích je naprosto vynikající. K tomu, co jste říkal následně. CRD. Dovolte mi říci, že my se snažíme o vyváženost uh, práv a nákladů. Úplná harmonizace tohle zvládne zajistit. A jak jste říkal, pouze tehdy, pokud budou mít společná pravidla, se může komise a parlament soustředit na to, abychom docílili celoevropské kampaně. To je takový sen. Celoevropská kampaň na posílení informovanosti spotřebitele. Máme různá práva ve Francii, ve Finsku, v Dánsku. Ačkoliv možná poruším určité principy subsidiarity, pokud jde o informování spotřebitele, tak bych ráda na to šla takto celoevropsky. Potom pokud jde o ty společná podání, dovolte mi říct, že my postupujeme jinak než TG pro hospodářskou soutěž. Oni řeší porušování antimonopolní legislativy, řeší otázku malých a středních podniků a dalších poškozených osob. My na to nejdeme takto, my na to jdeme přes ta podání, přes obranu spotřebitelů. Pokud někdo o nějaké prostředky přijde, aby, byl, aby bylo možné uplatnit svá práva a získat to zpět. Co mají spotřebitele ve Francii z této směrnice. Pokud se budeme soustředit na jednu věc, tak to nebude fungovat. Nemůžeme se na to dívat takto jednotlivě. Musíme se dívat na celý obrázek v jeho kompletní šíři. Jinak nemůžeme dosáhnout toho, že by byl jeden spotřebitelský společný trh. Děkuji. Já děkuji. Já jsem si vědom toho, že nám ubíhá čas, takže poprosím další skupinu, aby hovořila maximálně stručně. Další tři. Mr. Tarabella and Mrs. Rapti. Uh, so Mrs. Kanyet. Paní Kanyete, prosím, máte slovo. A i vás vítám na naší půdě. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit lotyšsky, to je moje rodná řeč. Paní komisařko, dovolte mi využít této příležitosti a poděkovat vám za jasnou zprávu. Já bych ráda upozornila na dvě věci. Já jsem novou poslankyní v tomto výboru a chci se vyjádřit k situaci v Lotyšsku. Musím říct, že jsem se často scházela se spotřebitelskými organizacemi a se zástupci podniků. A musím říct, že nevidím, jak by bylo možné dosáhnout kompromisu mezi těmito dvěma naprosto odlišnými pohledy. Každý tábor si myslí, že má pravdu a že zastává to pravé stanovisko. Já bych se vás ráda zeptala, kde vidíte tu společnou řeč. Jakým způsobem je přimět ke společné řeči? Potom mám druhou připomínku. Lotyšsko v současné době se nachází ve velmi složité situaci. Panuje tam velmi hluboká hospodářská krize a spotřebitelská práva se považují za jakýsi luxus rozpočet byl snížen o 30 My v Lotyšsku nemáme žádné neziskové organizace, které by se soustředily na ochranu práv spotřebitelů. A pokud tohle centrum ještě sníží svoj, svoje zázemí, tak spotřebitelé už nebudou vědět vůbec nic o svých právech je možné, že toto centrum úplně zanikne. A já bych ráda poděkovala vám za váš projev k Evropskému parlamentu a za vaše působení v komisi, že se snažíte o posilování informovanosti spotřebitelů. Takže ty členské státy, kde je informovanost nízká, opravdu díky vám pracují na tom posilování informovanosti. Děkuji, což je důležité v krizi. Děkuji. Pan Harabana. Komisér. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Před chvíli bylo řečeno, že e, e, spotřebitelé a občané musí e, akceptovat vnitřní trh, ale nemohou ho akceptovat, když ty studie nám budou ukazovat různé dysfunkce a rozpory, které nakonec nejsou řešeny. Zde navazuji na pana Rošfora, to je ta zajímavá studie, která se týká bankovních poplatků a těch rozdílů, které existují v EU. Jenom bych chtěla připomenout komisi, že před 20 lety pan eh, Karlán Mitt, který byl v prvním mandátu, také eh, tehdy eh, dospěl ke stejným závěrům a vyjádřil nad tím politování. A co se stalo za těch 20 let? A v jiných oblastech se provádí různé studie. Je to zajímavé sice zveřejňovat, ale dělají se studie pro studie, aby se zakládala určitá očekávání ve spotřebitelích, že se věci změní není, že to bude fungovat, ale je třeba proto se snažit na to reagovat a to musí také dělat i členské státy, protože také nesou svůj díl odpovědnosti. Dovolte mm, můj příklad, protože mm, my musíme vidět eh, ve eh, eh, spotřebitelích především Eh, občany, třeba roaming, to je takový příklad. Zde existují různé tarify a nevelice obskurní, netransparentní způsoby stanovování tarifů a zde Evropa problém vyřešila a i v řadě oblastech, paní komisařko, to také je. A já doufám, že budeme moci spolu spolupracovat a že po těch studiích, které stojí peníze daňových poplatníků, že nakonec se budou ty problémy řešit a že i tak eh, zvýšíme důvěru hm, spotřebitelů tím, že se budou řešit ty problémy, na, který pouk- na které poukazují právě tyto studie. Děkuji a paní Rapty. se Κούνεβα, σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω εδώ. Já děkuji. Paní komisařko, já jsem to velmi pozorně sledovala. Já jsem z Řecka a my máme v Řecku v této oblasti velké problémy. Vy jste hovořila o spotřebitelských právech. Často dochází k tomu, že spotřebitelé nevědí, jaká mají práva a obchodníci to nevědí také. Banky ale svá práva znají. Často ale bankovní úředníci předstírají, že ta pravidla neznají. Já nevím, jestli jednají se souhlasem vedení banky, ale před pár měsíce 17 bank v Řecku muselo zaplatit pokutu 10 miliard euro. Asi víte o tomto případu, ale ty špatné postupy v bankách pokračují. A nemusíme se soustředit jenom na současnost, měli bychom se soustředit také na budoucnost. My už jsme eh, my už jsme zvolili pana Barroso předsedou další komise, nové Evropské komise. A já chci poukázat na rozdíl mezi tím, co pan Barroso říkal socialistické skupině v Evropském parlamentu a co říkal jinde. Ten rozdíl spočívá v tom, že úřady národních států nespolupracují. To je ten problém. A 22 devátý jste správně říkala, a já cituji, že je potřeba, abychom vytvořili společné úsilí k tomu, abychom zavedli eh, společný rámec pravidel, která by informovala spotřebitele o jejich právech. A to je potřeba, aby všechny banky dodržovaly. To musí všechny národní úřady, kompetentní úřady prosadit. A já se chci zeptat, jak jste optimistická, pokud jde o to, co se podaří nové Evropské komisi, po tom všem, co nám pan Barroso řekl. Jak jste optimistická, pokud jde o toto úsilí? Děkuji. Já děkuji a paní komisařka má slovo. Na konci si myslím, že opravdu se mi bude těžce odcházet, protože ty otázky mm, jsou stále zajímavější a mm, opravdu se tady mohu vyžít. Velice ráda konkrétně odpovím. Tedy paní Kalniaty nejdříve jak je možné si stěžovat na porušování práv spotřebitelů na celoevropské úrovni pouze, pokud ta práva budou jednotná ve všech zemích. V opačném případě se ten projekt musí soustředit zejména na těch nových 12 zemí, na jejich postupech, zpracovávání stížností, reklamací zboží. Jak víte, kampaň je financována zejména komisí právě a má toto za cíl. Mně je známa situace ve vaší zemi, já jsem tam byla na návštěvě a vedla jsem hovory se spotřebitelskými organizacemi a rádi podpoříme takový komplexní přístup a rádi posílíme hnutí spotřebitelská. Jsme si vědomi problému, ale nemůžeme jakoby importovat, dovážet tu dobrou vůli tu energii již musí mít samotné spotřebitelské organizace. Ale velice ráda znovu přijedu a navážu na ta jednání a rovněž se setkám s těmi organizacemi a e, změřím ten tep, e, podělím se s nimi o názory a pokusím se pomoct. Domnívám se tedy, že opravdu by to neměl být luxus soustředit se na eh, spotřebitelská práva. To by měla být samozřejmost. A zejména pokud eh, procházíme těžkými dobami, pokud je trh eh, stresovaný, tam musíme zvyšovat důvěru spotřebitelů. A já se obracím na všechny vlády, protože komise nemůže prostě všem členským státům rozdávat z rozpočtu. Ale aby samotné vlády členských států um, si odložili více finančních prostředků na takový bodový systém pro spotřebitele. A rovněž bychom si měli porovnat, kolik eh, peněz ten, který členský stát odkládá přímo eh, na ten účet eh, na ten účel ochrany spotřebitele. My máme 500 milionů inspektorů. A pokud jsou opravdu to lidé angažovaní, jsou to lidé, kteří mají zájem, tak to má smysl. Pokud budeme mít srovnání mezi členskými státy, pak můžeme tlačit na ty vlády, které zanedbávají tu oblast, aby se spotřebitelské ochraně věnovaly více. Další otázka. Děkujeme za to, děkuji, že jste se zmínila o paní, pan, panu Van Mirt. Opravdu on prokázal obrovskou službu Evropské komisi a právě jeho jméno v kontextu ochrany spotřebitele, to je pro mě velikou ctí. A nyní k té otázce, na níž se ptáte. Um, implementace, uplatnění, ano, to bude základní podmínka, ale zároveň jsme vázáni Evropskou smlouvou a zároveň ani implementace nemůže um, se zastavit na hranicích. Tady se hm, přímo žádá, aby členské státy spolupracovaly a v tom jim komise může pomoct. Například, aby e, ta dimenze byla přes hraní, aby členské státy spolupracovaly zejména v oblasti zlepšování ochrany. Právě nyní, když e, se zabýváme úlohou těch regulátorů, tady tomu můžeme dát konkrétní obsah. Čím se má ten či jiný regulační orgán zabývat? Ehm, jaké zájmy chceme ehm, bránit. Tady například německá studie, to je příklad. Oni měli toho takzvaného mystery shopera, čili člověk, který předstíral, že bude nakupovat. Předstíral to paní, že je vdova, eh, šla do 25 bank a ve 24 se jí dostalo špatně špatných rad. Proč? Možná proto, že jí vždy prodávali vázané výrobky, výrobky, na nichž vydělají, ze kterých měli prospěch. Nikoli tu nejlepší radu pro její rodinnou situaci. A z toho my se musíme poučit, my to musíme právně upravit, aby to nebylo možné. A nyní je ta správná chvíle. Ano, a vám děkuji rovněž za tu otázku. Ano, já jsem si vědoma těch 17 bank té kauzy. Mimochodem, Itálie velice dobře si radí s tím problémem e, těch zvonění, e, těch e, tónů, jež si můžete koupit. My zveřejníme směrnice týkající se nesprávných obchodních postupů a bude se to týkat i finančních služeb. Já jsem měla schůzku s vašimi um, bankovními, uh, s organizací bankéřů a už jsem už jsem tam registrovala určitý tlak, například nákup pod nátlakem. A to už jsem spozornila a my musíme se na něčem dohodnout a to pak musíme uplatnit. Děkuji vám. Výborné, nevím, zda ještě pár otázek byste přijala. Já tady ještě mám sedm jmen, tedy tři bloky, ale opravdu apeluji, buďte struční, ptejte se přímo Další máme paní Steeler, pan Bělan a, paní Vela. Prosím, paní Steeler. Okay. Well, in which case, Mrs. Karatza then we'll take your place. Pak paní Karatza Bilt. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Commissioner. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Je výborné, že jste tady mezi námi. Ehm, já přímo ehm, moje otázka se bude týkat té směrnice o ochraně spotřebitelské, ale když mluvíme o tom období, kdy můžeme um, vycouvat z podepsané smlouvy. U těch 14-15 dnech já chápu um, to, co chcete říct, do, dokonce dnes ráno jsem slyšela ve zprávách, kde Mark Spencer, velký řetězec, 90 dnů zavedl, je to výborné, ale najednou se to změnilo na 35 dnů, lidé si stěžují, to musíme vzít v úvahu. Další eh, záležitost. Eh, máme například práva cestujících ve eh, leteckém provozu. Tady mluvíme o tom, jak se to může uplatňovat, implementovat v českých státech, rovněž městští průvodci malé podniky, ochrana, o tom se už mluvilo v minulém parlamentu, ještě nesmíme zapomínat i na to, co ještě není dořešeno. Ano, tam bylo mnoho otázek v jedné. Prosím, pan Bělan. Thank you, Mr. Chairman. I will continue in Polish. Děkuji, pane předsedo, budu pokračovat polsky. Děkuji, paní komisařko, za vaši e, práci. E, a za ty dosavadní úspěchy. Zejména vám děkuji to, že jste si vzala um, a eh, ujala jste se toho kontroverzního Eh, kontroverzní praxe, takzvané behaviorální zaměřování na určité potenciální spotřebitele v internetu, kde aniž by ten spotřebitel o tom věděl, si někdo vytvoří jeho profil na základě toho, jak se v internetu chová, proto je to vlastně eh, z hlediska mnohých porušování soukromí, porušování eh, směrnice o ochraně osobních údajů. A před několika měsíci jste, paní komisařko, slíbila, že Eh, se to bude šetřit, zda by mohli být eh, lidé, kteří využívají internet, kteří eh, brouzají v internetu, nějak chráněni a rovněž jejich zvyklosti a způsob, jakým se v internetu chovají mohly být chráněny. Vím, že americký kongres se chce pustit do práce nad změnou zákona v té oblasti a já jsem se chtěla zeptat, jak to vypadá zde. Děkuji. Uh, Děkuji panu Bělon a paní Karacebil. Thank you. I wish to thank you. Děkuji. Eh, chtěla bych paní komisařce srdečně poděkovat za ty snahy eh, nastolit společné standardy a zároveň neslavit z vysokých eh, kvalitativních nároků. Věřím, že to posílí vnitřní trh ochrání to naše spotřebitele lépe a rovněž to prospěje i lepší hospodářské soutěži v podstatě všem. Když jsme zde měli své, e, paní Nianku Sabumi, švédskou ministrině pro ochranu spotřebitele, ona e, podtrhla to, že je velice důležité, abychom co nejdříve dospěli ke společným pravidlům a tady právě reagovala na některé obavy například švédských a dánských i francouzských kolegů ohledně udržení těch nejvyšších eh, spotřebitelských standardů a zároveň ochrana eh, požadavků obchodní a podnikatelské komunity, například německé. A já jsem se chtěla zeptat, když vy hovoříte s různými hmm, aktéry eh, v těch obchodních kruzích. Co od nich slyšíte a co jim říkáte vy v tom tématu? možností harmonizace, ochrany spotřebitele na nejvyšší úrovni a zároveň uchování dynamického podnikatelského prostředí. So, starting uh, with, uh... Nejdříve tedy paní Stílek. To jsou ty britské obavy. My nebudeme zasahovat do komerčních záruk, do obchodních záruk. Podnikatelé budou mít dále možnost soutěžit a podávat konkurenční nabídky a i jít nad ta minimální eh, měřítka, ty minimální standardy, co se týče záruk letecký provoz. My jsme spolupracovali rok a půl a očistili jsme z 85% trh. A mně já, není dovoleno jmenovat ty provinilce, ale bylo pouze málo odvážných zemí, které výslovně uvedly jména firem, které mm, nedostáli požadavkům spotřebitelů. A já doufám, že nyní budou podnikatelé zodpovědnější, rovněž, že se budou, odpo- budou odpovědní. Dnes máme přece internet a moje otázka zní, když má někdo osobní stížnost, ehm, tak proč ne? Proč je výslovně nejmenovat? Pokud si někdo může třeba pak postěžovat i na Twitteru. A teď ti měští průvodci. Já se omlouvám, tady nemůžu už nic dělat. Tři roky se snažím, napsala jsem ministerstvům, napsala jsem spotřebitelským organizacím, tady to je business to business, tady se jedná o mezipodnikatelské styky, ne vůči spotřebitelům. Stále si však eh, všichni stěžují mě, všichni na nás spoléhají. Já jsem mluvila i s petičním výborem, já už opravdu nemohu nic více v té věci udělat, jedině mohu nabízet znovu zvyšování vědomí v té oblasti. A teď pan Bělan e, to, jak se behaviorálně pracuje s uživateli internetu. Ano, minulý týden odjela mise do Spojených států, aby se mm, seznámila s tou záležitostí toho, že někdo zpracovává profily a tak dále. A já dávám jednoroční lhůtu na vnitřní diskuse. Po roce budeme muset přijít s návrhem, co s tím problémem dělat a paní Gorace Bild. To je velice zajímavá otázka. Totiž výsledkem například CRD budou mít konkurenčnější nabídky, například ve Švédsku ze zahraničí. Rovněž budou všichni podléhat vyšší úrovni ochrany, když budou cestovat na území celé Evropské unie, což bude další stimul pro podnikatele jak reagují podnikatele. Přesně vy jste zvolila švédský příklad kvůli předsednictví, ale všude je to stejné. V naší dopadové studie vyplývá, pokud jste malý, střední podnikatel, ale nebo i velký. Musíte investovat více než 2000 eur je to 2100, 2170. Pokud si chcete seznámit s našimi krásnými naším krásným právním prostředím týkajícím se spotřebitelů. A teď by to mělo být méně než 2000, proto já si nemohu stěžovat na podporu podnikatelů. Ano, vidím, že jste či z oné strany jsou signály, aby se um, uplatnila ta či ona konkrétní pravidla. No, já nevím, tady lotyšská kolegyně rovněž řekla, jakým způsobem nastolíme rovnováhu. Eh, zkusíme někde to nastavit a potom uvidíme, zda to bude dobré. Něco se bude dařit rychleji, něco pomaleji, tedy spolupracujeme dále. Okay, I think I've got, uh... Mám zde ještě tři další dotazy. Ještě jsou zde další, kteří mají zájem o slovo, ale přišli pozdě. Takže poprosím všechny, aby hovořili velmi stručně. Těmito třemi řečníky končíme. Děkuji. Pan Korea začíná. Já děkuji. nám nos desvanece as dúvidas que todos temos Myslím si, že i přesto všechno situace je taková, že stále máme velké pochybnosti, tak jak to i vyjadřují různé asociace, které zastupují spotřebitele. Paní komisařka eh, říká, že mm, nám mm, garantuje ten cíl, který sledujeme, že cíl je jasný a to je zlepšit ochranu spotřebitele. Ale argumenty, které nám předkládá, tak ty vychází spíše z nějaké víry. To znamená, ano, když věřím, tak řeknu, ta komparativní tabulka je užitečná, ale uvidíme. Uvidíme ji až zítra my. A dále eh, my velice dobře víme, že je lepší snížit úroveň požadavků v legislativní strategii a e, zvyšovat je postupně později, e, než abychom neměli nic. Takže když teď snížíme tu úroveň při harmonizaci, já se ptám, zdali zde ale nebude riziko, že do budoucna to bude potom těžší všechno vylepšovat. A druhá otázka Právě jste řekla, paní komisařko, že byste chtěla nalézt eh, moudrou, inteligentní metodu a nevytvářet nějaký slepenec nějakého Frankensteina, ale co máme teď na strhu, to je Frankenstein, protože my eh, máme e, E, tedy všechny e, ty normy a pravidla, která máme, to je Frankenstein, takže neměli bychom e, se snažit všechno harmonizovat, a protože pokud bude větší diverzita, bude méně rigoroznosti. Pan Buzoj. Děkuji. Dovolte mi poblahopřát paní komisařce za veškeré její úsilí a jí chci popřát vše nejlepší do budoucna Musím říct, že její akce byly vždycky úplně nejlépe přijímány mezi evropskými spotřebiteli. Loni byla vypracována zpráva, která v mé zemi v Rumunsku měla ohromnou odezvu. My jsme si najednou uvědomili, že když se hovoří o finančních službách nebo bankovních službách, pro spotřebitele, tak velmi často v jednotlivých členských státech existuje nedostatečná transparentnost, jsou tam skryté poplatky, příliš vysoké poplatky. Jinými slovy, v této oblasti je potřeba zásahu. A moje otázka zní, krom těch monitorovacích zásahů, předpokládáte, že budou učiněna další opatření, která by měla působit proti problémům v finančním sektoru? A za druhé se chci zeptat, jestli chcete zpracovat zprávu o těch špatných postupech v oblasti zdravotnictví. Já mám za to, že když se hovoří o neprofesionální postupu, tak je to také spotřebitelská záležitost, ne až tak zdravotnická jako spotřebitelská. Děkuji. Děkuji pane předsedo. Dovolte mi, abych i já poděkoval paní komisařce za představení údajů, o níž hovořila. A já se chci vrátit ke zlepšování vnitřního trhu. A chci pohovořit o směrnici o službách. Byla vyžádána dopadová studie, tu se vyžádaly členské státy ale sociální parametry tam nejsou zapracovány a s tímto postupem my nesouhlasíme protože zcela zjevně do toho patří i pracovní právo. A dopadová studie komise, která se soustředila na tuto směrnice, musí také zít potaz sociální dopady, musí tam proběhnout konzultace se sociálními partnery. A já se chci zeptat, jaká opatření chcete v této věci podniknout. Děkuji, vážení kolegové. Paní Kukuneva se vyjádří ke třem posledním otázkám. Pane Korejla, to srovnání, to srovnávací tabulka je velmi užitečná věc, protože věci ozřejmí, pokud jde o spotřebitelská práva podle směrnice o spotřebitelských právech. A protože my vypracováváme nové znění, aktuální znění, existující čtyř směrnic, jak už to konstatoval předchozí parlament, tak předpokládáme, že v současné době bude snažší pro podniky prodávat přes hranice. Doufáme, že regulační prostředí bude více předvídatelné, jak pro spotřebitele, tak i pro podniky. A vy jste položil otázku, která je soustředěná velmi na tu politiku. Já na to nejdou pouze přes přesvědčení bez důkazu. Já jsem opravdu velmi zaměřená na důkazy. Já se pouze ptám, jestli by bylo možné, abychom se trochu otevřeli novým možnostem a dívali se na to komplexně. Co se stane s tím segmentovaným trhu, trhem, když budeme mít možnost nakupovat přes počítač, přes mobily. Z hlediska spotřebitelů je opravdu potřeba se zaměřit na to, jak komplexní to je je, jsou to dvě strany jedné mince, spotřebitele a podniky. A proto v současné době si myslím, že je to opravdu zásadní otázka, jak formovat trh, který bude jak příjemný, tak zároveň se bude podílet na zajišťování práv těchto dvou částí trhu. Já jsem nehovořila tolik o těch podnicích, ale vždycky jsem měla obchodníky také na mysli, protože ve finále pokud obchodníci budou přidušeni, pokud budou bojovat s těmi pravidly, které my nastavíme, tak to ve finále bude mít stejně dopad na spotřebitele a ten dopad nebude dobrý. Proto budeme nadále o této věci hovořit, budeme poskytovat informace, budeme vést připomínková řízení. Chceme vás přesvědčit o tom, že tohle je ta správná cesta. Pak otázka pana Sua ohledně služba, slu, služeb ve zdravotnictví. My máme k dispozici scoreboard, který dává k dispozici priority. Máme to pro banky, energetiku a dopravu. Zdravotnictví je trošku něco specifického. Máme zde komisařku, která se soustředí na oblast zdravotnictví výlučně a vede si velmi dobře takže to je v její kompetenci a já si myslím, že poukazujete na věc, která je velmi na místě a já se na to podívám a vyhodnotím, kolik těch stížností máme v které oblasti. To je jedna z výhod této směrnice. V této chvíli, když nemáme žádnou takovou možnost vyhodnocovat stížnosti, tak je to složité potom uvidíme, jakým způsobem to upravovat dál a budeme vidět, co opravdu spotřebitelé chtějí, kde ten trh selhává. Právě prostřednictvím stížností se nám dostane těchto informací a podaří se nám dosáhnout toho, aby trh fungoval lépe. A pak zde zazněla poslední otázka týkající se směrnice o spotřebitelských právech. Já jsem vypracovala dopadovou studii, nechala jsem ji vypracovat a byly tam i sociální dopady, které byly vyhodnocovány byly pozitivní, protože spotřebitelé budou těžit z toho, že se jim otevře a uvolní vnitřní trh. A rovněž budou také mít prospěch z lepších cen a z lepší kvality. A to si myslím, že je potřeba, abychom na vnitřním trhu měli. Začali jsme dobře, pokud jde o to obchodní prostředí a nyní je potřeba se podívat dál a soustředit se na občany a spotřebitele protože to je další stupeň, další vývojový stupeň a je potřeba, aby to hospodářství fungovalo tak, že bude eh, zohledňovat zájmy všech a proto musíme tedy zajít ještě dále a soustředit se na tuhle další část. Nyní bych vám ráda poděkovala, bylo to velmi podnětné. Já myslím, že jsem zodpovídala příliš dlouze. Vy jste se ptali krátce a já jsem odpovídala dlouze. Asi potřebuji více času na takovouto diskuzi. A chci vám ještě jednou zopakovat, že jsem otevřená dalším debatám, takže prosím dejte mi vědět a můžeme se domluvit. Děkuji. Uh, well, I think... Děkuji, paní komisařko. Já myslím, že ten spontánní podlesk ukázal, jak moc jsme rádi, že jste k nám dorazila a jak moc si ceníme vaší práce. Měli jsme zde 16 otázek, vy jste je všechny zodpověděla. Skvěle. Já myslím, že směrnice o spotřebitelských právech je naší hlavní prioritou v současné době. Té jsme se věnovali dnes a zítra se budeme bavit dál. Pokud eh, odcházíte, tak prosím těšeji. Zítra odpoledne v 15 hodin do 18.30 budeme řešit detailně směrnici o spotřebitelských právech a bude zde probíhat diskuze s vaším týmem na téma těch různých otázek. Takže určitě zítra odpoledne tomu bude předsedat pan Šváb a čeká nás nepochybně velmi dobrá diskuze. A chceme také pracovat o zprávě z vlastní iniciativy na téma Skobor. O tom nám budete moci říct se více a my jsme přesvědčeni o tom, že budeme určitě těžit ze spolupráce s vaším týmem. Děkuji vám za tu práci, kterou jste odvedli. A doufám, že se nám podaří za vašeho funkčního období se s vámi sejít znovu. A možná, paní komisařko, i po skončení funkčního období. Děkuji. Eh, Mám tady takový ten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 Uh, so, ladies and gentlemen,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 uh, to comment on what you've heard. So without more ado, I'm very pleased to give the floor to the rapporteur. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich bin zwar erst seit, ähm, naja, circa vier Stunden äh, nominiert. Nejsme slyšet zřejmě. Jsme slyšet. Tak výborně. Omlouváme se, my tady bojujeme, dvě staničky jsou mimo provoz. Tedy slyšíme, že tady máme velice rozdílné k tomu stanoviska, ale k tomu se ještě vrátím. Nejdříve bych si ráda připomněla první výměnu názoru k té směrnici, k tomuto zákonu. Tam totiž už směřovaly určité otázky na komisi a ne všechny byly zodpovězeny. To si ještě zkusíme dohnat, ale myslím si, že zásadně výbor už mm, tedy řekl, že ano, že se chce angažovat, že to schvaluje jako takový eh, prvek, který nám pomůže odbourávat byrokracii a rovněž, že tento zákon bude takovou novou možností právě v době potíží, aby stále ještě byly k dispozici úvěry, zejména pro malé podniky, zejména v té finanční a hospodářské krizi, aby právě zostření eh, určitých předpisů nebo zlepšování likvidity mohlo nastat i právě zejména pro ty malé podniky, pro ty malé podnikatele, které tady musí bojovat se svými hotovostními toky až na e, konkurs. E, hodně malých firm prostě bankrotí tím, že dochází ke spožděným platbám, že oni se nemohou nějakým způsobem dobrat toho, aby jim někdo zaplatil přímo vstupují do konkurzu. Máme ostřejší pravidla pro veřejný sektor a to už jsme při první rozpravě upozorňovali na to, že například naše politická skupina nechápe zcela, proč by se to mělo týkat pouze veřejného sektoru a nikoli soukromého. Tady to zdůvodnění, že v soukromém sektoru by šlo o zásah do um, smluvního práva, to nemohu s tím úplně souhlasit. Tam přece je celá řada různých zákonů, tady paní komisařka je uváděla, které rovněž mají vliv na uzavírání smluv a docela tvrdý vliv. Proč tedy my se zabýváme pouze veřejnou oblastí a nikoli soukromou, to není jasné. Ano, sice všichni víme, že tam Máme hodně co dohánět, co se týče včasnosti plateb, jemně řečeno, zejména v Německu to známe, v veřejném sektoru, ale mělo by se najít eh, řešení nějakého tvaru, třeba ve spolupráci s odborníky, aby se vyřešil i ten sektor soukromý. A nyní eh, ten časový harmonogram. Eh, to bych chtěla zde všem navrhnout. Týká se to všech, jež se chtějí angažovat v té diskusi. Podle mého názoru tedy ta další výměna názorů chci nabídnout rovněž, abychom se domluvili se sekretariátem, abychom si udělali takové malé slyšeníčko, takové mini slyšení, například 4. listopadu, to by se mně velice hodilo osobně. A to by nám dalo dost času, abychom v říjnu ještě konzultovali jednak nevládní organizace, jednak lobbysty a jejich eh, spolky eh, a vezmeme si i stíny sebou a doufáme, že se nám všechny tyhle technické záležitosti podaří zvládnout a že se všichni znovu sejdeme a budeme moci společně dále diskutovat. Tedy tady bych rovněž ráda navrhla, abychom ten první návrh eh, sepsali až po tom slyšení, protože přece samotným účelem toho slyšení by mělo být, že když sepisujeme první návrh, tak by tam měla být mm, nějakým způsobem zakotvena i ta přání těch, jež se budou toho slyšení účastnit. Proto bych tedy zcela konkrétně ráda navrhla, aby první stanovisko vzniklo až po tom slyšení a potom přesně tak, jako tady předsednictvo navrhlo v souladu s tím, na konci ledna ve výboru, možná začátkem února eh, to schválit. Nespěcháme na to, ale už nyní bych ráda, aby to vykročilo a abychom si to vše přehledně uh, nějak nastavili, protože i mm, podnikatelská sféra si ten zákon přeje. Ono se to otevřeně kritizuje, že komise s tím návrhem přišla, ale já jsem se chtěla zmínit, že v rámci zákona o malých podnicích Zaznělo i, že by měla komise přijít s iniciativou. Někdy v Německu se třeba říká, že je to nějaký šílený nápad, že se komise vměšuje. Ne, tomu tak není. To je reakce postižených nebo těch, již se to týká právě z řad malých podnikatelů. Tedy to k tomu časovému rozvrhu. Tolik. Možná začátkem nebo koncem do konce února já jsem otevřená návrhům, podle toho, jak budou diskuse probíhat, se znovu můžeme tím zabývat. Myslím si, že tady eh, se zdá, že je široký konsensus, ale jak jsem na samém začátku předeslala, nakonec tam jsou i ty kontroverzní prvky z e-mailové korespondence vyplývá, že mnohé, mnozí souhlasí a jsou pro, mnozí jsou zcela zásadně proti, tedy všechny zvu právě na tu diskusi, abychom si ty názory porovnali vyměnili. Tady ještě bych ráda, aby nám i komise odpověděla na některé otázky, ale to se určitě zdaří. Um, zatím z prvního zasedání výboru, kde otázky byly položeny, nemáme ještě na ně všechny odpovědi, ale tady by mě zajímalo, zda e, tam se bude řešit i ten případ e, takzvané OIGH, e, tedy podnikatelů a proč se neuvažuje o sankcích ale jsme na začátku slibné cesty a já se těším na spolupráci. Uh, thank you very much. Já děkuji. Já děkuji. Myslím si, že to, co zde zaznělo o několika různých slyšeních a o vypracování zprávy, jsou z naší strany velmi dobře přijímány. My to vidíme jako dobrý nápad a jsme rádi, že zde tento nápad zazněl. Paní Hansle. Pane předsedající, bardzo děkuji. Pane předsedo, děkuji srdečně. Vážené kolegyně, kolegové, já bych ráda k tomu řekla, že Právě i v Polsku jsem narážela ve souvislosti s tím Small Business Actem na malé a střední podnikatele, které to zajímalo. A oni si velice um, tento právní akt přejí. Tedy mám velikou radost, že um, je to tady tématem diskuse, ale už nyní bych ráda upozornila na pár záležitostí a rovněž i položila nebo nastínila otázky pro komisi, což si myslím, že nám usnadní práci do budoucna. Mně se zdá, um, vážení přítomní, že takový zásadní problém, a to i vyplývá z té dopadové studie, kterou komise zadala, totiž zásadní problém, kvůli němuž se podnikatelé rozhodnou už nejít cestou vymáhání um, těch úroků propadlých, když někdo opozdí platbu, je strach, že přijdou o zákazníka. To samozřejmě nemůžeme změnit, protože to by byl zásah do chování podnikatele na trhu. Ale zároveň musíme nastolit takové podmínky, jež by byly příznivé pro každého podnikatele, kde by on se nebál um, se domáhat svých práv. Často právě malí podnikatele si nežádali o ušlý úrok Například, protože správní náklady byly vyšší než ten úrok, eh, o něž přišli. Například i v mé zemi mě podnikatelé na to upozorňovali, že je tomu tak. Proto například předpis, který by mluvil o nároku na nejen um, ten ušlý úrok, ale zároveň i správní náklady, jež se s ním pojí, s tím, že se tento úrok musí vymáhat. A zároveň zrušení eh, předpisů, které umožňují eh, vyhnout se tomu, abychom mohli nárokovat správní náklad, když žádáme méně než 5 euro, že to by situaci vyřešilo. Já se zároveň obávám, že mnozí podnikatele si nejsou těch nových předpisů ani vědomi a proto si myslím, že informační kampaň nasměrovaná na podnikatele, například prostřednictvím různých podnikatelských eh, združení, by byla zajímavá a rovněž členské státy by mohly nastolit takovou iniciativu. V souvislosti s tím bych se však ráda zeptala představitele komise, zda by komise ráda něco takového viděla a zda by byla ochotná podpořit takovou informační kampaň právě z hlediska informování malých, středních podnikatelů, jakým způsobem si mohou vymáhat mm, ty úroky ze spožděné platby. Další věc, totiž harmonizace platebních eh, termínů. Za prvé, smlouva mezi eh, nějakým podnikatelem a veřejnou zprávou nebo instituci veřejné zprávy. Já se všeobecně domnívám, že 30 dnů to je dobrý výchozí bod. Zároveň jsem si však vědoma, že pokud podnikatel to uspokojí, členské státy zde mohou mít různý názor, jednotlivé členské státy. Další záležitost. Pětiprocentní odškodnění pro podnikatele v momentě, kdy už se musí platit trestné penále. Já nevím, odkud si komise, Evropská komise mm, došla k tomu závěru toho pětiprocentního trestního penále. Já tady nespochybnuji, že se to nějak musí řešit eh, trestním penále, ale zajímalo by mě, proč je to právě 5%. A pak harmonizace platebních termínů, když eh, firmy obchodují mezi sebou. Já mám pocit, že pokud u podniků je termín mm, platby faktury eh, součástí smlouvy mají převahu v konkurenčním prostředí. A tady se domnívám, že bychom do toho zasahovat opravdu neměli, že to je otázka konkurenceschopnosti. To zda je někdo atraktivnější nebo ne. Ale zároveň bych se chtěla Evropské komise zeptat, zda se snažili proskoumat, zda by podniky si nepřáli, aby eh, platební termíny byly nějakým způsobem harmonizovány. A už moje poslední otázka. To je jedna z otázek, která se objevila i v konzultaci, kterou provedla Evropská komise, když se zabývala mikropodnikateli a malými podnikateli a jejich reakce na spožděné platby. Tam jsem tento nápad nenašla a pokud si vzpomínám, tak eh, většina konzultovaných firm eh, se vyslovila vůči tomu řešení pozitivně a tady bych ráda slyšela odpověď a rovněž doufám, že budeme eh, dobře spolupracovat tady s paní zpravodajkou. Já už se velice na to veřejné slyšení těším a doufám, že rovněž budou, budeme moci Eh, si poslechnout některé polské malé střední představitele. Děkuji, eh, pane předsedo. Well, thank you very much. Já děkuji. Děkuji za vynikající představení tématu. Já vím, že vy máte sama malou firmu v Polsku, takže jste plně kvalifikovaná k tomu, abyste mohla hovořit o problematice opožděných pladeb. Já dám slovo komise za chviličku, aby se vyjádřila k jednotlivým bodům, které uváděla paní zpravodajka a potom paní spoluzpravodajka. Pak vítám pana Krojsmana, také nového člena výboru, aby se poprvé za liberály ujal slovo. Děkuji, pane předsedo. My v zásadě tu směrnici vítáme, protože právě středním a malým podnikům dává skvělé možnosti postavit se třeba monopolním podmínkám nebo monopolním firmám a zamezovat tomu, aby ten monopol nevznikl. Ale neslibujeme si od toho příliš. Existuje i mnoho podniků a já to znám i z zkušeností eh, v mém městě, kteří platí včas. A tam Eh, například eh, se i oni dostávají do nějaké eh, do, do potíží, když například něco nezaplatí ve 14 denní lhůtě a tak a, a pro, třeba o, o jeden den se spozdí. Um, tady jde ale o to, že když někdo se snaží um, vůbec dosáhnout toho, aby ty faktury byly placeny bez zbytečných odpomínek. A nyní otázka, proč rozlišujeme mezi veřejnou sférou a soukromou. Totiž u e, veřejných e, subjektů přece existuje určitý rozpočet. To jsou rozpočtové organizace, které kdykoliv mohou čerpat ze svých bankovních účtů. Ale u soukromých firm například existují firmy, které samé mají malé kapitalové krytí, a sami mohou být problémy, tak tam je řetězová reakce a i oni mají problém něco zaplatit. A sankce po například těch 30 dnech, to už ten pětiprocentní obnos je pro ně enormní. To se pak může stát obrovským problémem pro tu firmu. Tedy já jsem sám vnitřně rozpolcen. Zdá by se to mělo vztahovat na všechny soukromní firmy důsledně. A jaké by to měly následky? To by nemělo vést k tomu, aby ty podniky sami se dostali do úvěrových problémů. Pozitivní by samozřejmě to mělo pozitivní dopad na ty malé podniky, které musí nějakým způsobem eh, spolupracovat s velkými odběrateli, které se jim snaží diktovat podmínky. E, samozřejmě jde o to, že by bylo dobré, kdyby všichni měli stejné podmínky pro fungování, a to i ve veřejné soukromém faktoru, ale to se ještě musí prodiskutovat. Jinak e, otázka, proč e, si bereme různé částky Například, eh, proč eh, ty správní náklady na vymáhání eh, se tady měří dvojím metrem? Přece je jedno, zda vymáháte tisíc eur nebo 200 eur. To si myslím, že není zdůvodnitelné. To rovněž si musíme promyslet, zda je to tady správné, že se to takto rozlišuje. Pak paní Weiler, my jsme se už o tom mezi sebou bavili, ale vykládáme si to jinak. Právě u vývozců, u malých středních podniků, které, které vyvážejí do jiných eh, členských států, to má obrovský význam, protože existují i jiné země, kde musí čekat na platbu déle než 30 dnů. To by posílilo trh, kdyby měli stejné podmínky jako u sebe. Z toho hlediska vítám harmonizaci. Jinak jsou tady mm, nějaké kontroverzní záležitosti, například ty trestné eh, ty platby té penále, jak se budou řešit například ve státech, kde je právní řád nezná, například v některých německých spolkových zemích. Trestní platby určitě však jsou dobrým argumentem, alebo alespoň by mohly vést k tomu, že by se začaly subjekty držet té 30-denní lhuty, protože by se těch nákladů začaly bát. Otázka, zda je reálné, abychom se drželi té 30-denní lhuty. To jsou eh, platby v Německu určitého typu, které se dají zvládat i ve 14-denní lhůtě. A to je dobrý důkaz na to, že ta 30-denní lhůta je reálná. Já vím, že Eh, sám jsem mluvil s středními podniky, ty mají i dceřiné společnosti a neměli problém si to načasovat, ale někdy měli problém s likviditou. A právě u malých podniků to je mince o dvou stranách. Z jedné strany potřebuje likviditu, ale za dru- na druhé straně někomu sami něco dlužíme a musíme to zaplatit včas. Čili tady rovněž musíme postupovat diferencovaně a dát podnikům, obchodují mezi sebou, smluvní volnost. To je vše z mé strany. Vítám to, ten nápad toho minislyšení právě proto, že struktury v různých členských státech se opravdu zásadně často liší a mm, ta směrnice by měla platit ve všech zemích, nejen v těch, kde už je to poměrně eh, dobře regulované, ale i v jiných zemích. Tady kolega mě říká, že v Rumunsku to jsou například nemocnice, veřejné instituce a ty mají platební lhůtu rok a půl. Kdo to ufinancuje? To se přece musí vše eh, nastavit jinak. To už jsme slyšeli od pana eh, komisaře Ferhojtena aby kdo teda těží z těch eh, úroků, když eh, platí s tak velkým spožděním. Určitě je tady hodně toho, co musíme prodiskutovat. Je to eh, zejména něco, co je velice důležité pro malé a střední podniky. Já já úplně krátce. My zásadně podporujeme tu směrnici, ale výslovně rovněž podporuji to, když paní Valerová řekla, že uh, potřebujeme více času. Ten eh, ďábel vězí v podrobnostech, v těch detailech, tedy například u 30 dnů. Tam se musíme nad tím ještě zamyslet. Otázka zní, jak se zajistí, že všichni budou mít všechny podklady například. Tam se může stát, že někdo ještě nemá všechny podklady, tedy nemůže jakoby v rámci svého systému tu částku vyplatit, anebo může se žádat, že se může posunout um, termín, eh, dokud pokud bude vše po formální stránce v pořádku, tedy to není jenom otázka podnikatelů. A pak ještě ta zásadní debata o té paušální částce sazbě 5%. Tady nejde pouze o to, zda je to náhrada škod. To už je trest a já se zamýšlím nad tím, zda je právě směrnice vhodným nástrojem toho, že se někdo bude tím trestat. Tady jsem opravdu skeptická, ale samozřejmě mám otevřenou mysl a ráda se o tom budu bavit v diskusi. Pan Kožušník. Eh, já jsem rád eh, za to, že eh, jsem tady slyšel termín 4. listopadu, že bude ještě jedno slyšení, protože určitě k tomu potřebujeme podstatně více informací. Já určitě budu souhlasit s paní kolegyní Weiler, že ten návrh zavádí v podstatě nerovné, nerovný přístup k jednotlivým vlastně podnikatelům, to zná podnikatele, kteří dodávají do veřejného sektoru a podnikatelé, kteří nedodávají do veřejného sektoru. Nicméně asi se nezhodneme na tom, a, že by se to mělo regulovat i v tom e, soukromém. To, to bez sporu. A já bych měl možná několik otázek, na které si dovolím provokativně odpovědět. A ono přece dneska funguje nějakým způsobem regulace v této oblasti a, a funguje vymáhání v jednotlivých členských státech a dokonce funguje i směrnice, eh, která byla zavedena před pěti lety. A eh, já si nemyslím, že je správné, když regulace nefunguje, zavádět ještě větší a tuší regulaci. Eh, to nám negarantuje to, že to prostě bude, bude fungovat. Co mi v tom návrhu rozhodně chybí, tak je vyhodnocení dopadu na jednotlivé veřejné rozpočty, protože tento návrh si bude vyžadovat náklad na straně veřejných Eh, služeb, takže ten eh, návrh by měl mít v sobě nějakým způsobem i kvantifikaci těchto eh, nákladů. A myslím si, že ten návrh zavádí i sám o sobě v rámci těch jednotlivých sankcí, tak v podstatě i prostor pro korupci. Je svým způsobem prokorupční. Děkuji. Děkujeme. Určitě si rádi vyslechneme vaše přispění ve všech těch oblastech. Rovněž se zeptáme, paní komisařky, na náklad nebo zatížení veřejného rozpočtu. A nakonec pan Gio. Eh, Velice stručně v této fázi. Já si myslím, že to je návrh, kde jde skutečně o detaily. Slyšeli jsme i mm, připomínky z nejrůznějších organizací, od nejrůznějších organizací a eh, mm, jde o mm, ty otázky těch dat pro fakturaci a pro uzavření, tedy pro transakci a to jsou tedy detaily, o kterých určitě budeme ještě diskutovat a to užitečně Eh, v budoucnu a já velice rád se toho zúčastním. Ale já mám jeden velký otazník, možná již dnes, zde. A to potřebovali bychom ještě další informace od komise. A to otázka subsidiarity, když se na to podíváme. A zatím mm, Eh, existují rozdílné platební eh, podmínky a je těžké tedy využívat eh, svobody pohybu. Ale vypadá to, že zde je takový rozdíl mezi tedy veřejným a soukromým sektorem, tedy tím státním sektorem a soukromým sektorem. Já si myslím, že zde bychom měli aplikovat princip subsidiarity i pro transakce mezi obchodníky, mezi podniky a mm, zde Eh, to tam chybí, tím bychom se měli zabývat, eh, protože ono to je takové prapodivné potom s tou argumentací. Ale každopádně, jak jsem řekl, v zásadě my, eh, naše frakce, vidíme pozitivně tento návrh. Děkuji všem stínovým za toto a ještě teď schrneme tuto velice zajímavou diskusi, protože jsme slyšeli celou škálu názorů. A Mám zde ještě další tedy řečníky, paní Steeler, a já potom uzavřu již seznam řečníků, protože se blížíme k závěru. Děkuji. Eh, já se jmenuji Styler, hm, vyslovuji se Styler jenom do budoucna. A já, Barbara a eh, tedy eh, zpravodajka, já myslím, že správně nastavila tento proces, i bude zda, zde řada slyšení. A pokud jde, abych dala takový příklad, třeba místní samozprávy platí asi 93% eh, do eh, faktura, faktur do 30 dní. Takže i ty otázky těch, těch penále a těch nákladů na vymáhání, tak to by asi pro ty místní orgány mohlo být problematické, protože ty se snaží platit včas většinou a um, zatím um, ty, těch pět, je to vlastně jde o pět procent a takže jde o to, že mm, ty mm, faktury tedy se velice liší, pokud je o data, termíny a jak jsme již řekli dříve, používat nové systémy elektronických plateb a další takovéto věci, to také do toho zapadá. A další věc, Máme zde celou řadu nebo mm, většina těch problémů opožděných plateb většinou pochází tedy z jiných podniků a ne z veřejného sektoru to si musíme uvědomit. Ta otázka opožděných plateb je samozřejmě absolutně velkým problémem a já myslím, že teď bychom měli chyt, uch, uchopit tuto příležitost a napravit situaci, ale i tak, aby orgány státní veřejné zprávy nebyly zrovna ty, eh, kteří eh, budou hm, penalizovány, protože většinou to dělají dobře, aby to vůči nim nebylo nespravedlivé, tedy i v této ekonomické době. Takže já proto eh, vítám hm, vaší zprávy a těším se na příští měsíce. Děkuji. Děkuji, paní Styler. Ne Styler, ale Styler. Já si to zapamatuji takže musím vyvolat Katerino, Catherine. Z komise zde máme také zástupkyni, takže možná bych chtěla také zareagovat. Určitě do budoucna ještě bude spousta, spousta příležitostí a, a potom mi požádám zpravodajku, aby to schrnula. Ještě zde máme tedy několik připomínek, tak ale nejprve eh, komise. Děkuji. Děkuji, děkuji pane předsedo. I já děkuji všem těm, kteří se vyjádřili k našemu návrhu. Děkuji všem zpravodajům. Já si myslím, že komise zcela souhlasí s tím, že je třeba detailně zanalizovat tento návrh a e, dát si skutečně na čas. Jsme velice rádi, že i my se budeme moci zapojit do toho mini slyšení, které navrhuje zpravodajka na 4. listopad Eh, jsme zcela k dispozici eh, zpravodajce a ostatním stínovým zpravodajům, abychom konkrétně odpovídali na všechny otázky, které i zde padly teď a které určitě ještě eh, budou vzneseny na mini-hearingu, na mini-slyšení. Zmínili jste celou řadu bodů. Já myslím, že je třeba i navázat na studii dopadu a určitě tam naleznete hodně odpovědí na vaše otazníky. K otázce eh, jednoho z vás, eh, to znamená, že je třeba komunikovat eh, komunikovat o výhodách a o právech mm, která budou zakotvena v evropské legislativě právě e, e, ve prospěch těch malých středních podniků, aby mohli vymáhat e, tato penále a úroky z prodlení. Takže my hodláme uspořádat informační kampaň prostřednictvím Enterprise Europe Network. Máme i k dispozici další sítě které pomáhají malým středním podnikům a toto téma eh, opožděných plateb je velice významné. Máme všechny prostředky, které máme k dispozici, abychom skutečně mohli šířit informace, které jsou užitečné těmto podnikům a to můžeme je k ním dostávat přímo přes ty různé sítě tak aby skutečně tyto informace se dostaly ke všem, kteří je potřebují ve všech zemích EU. Určitě zde vše, co pomůže malým středním podnikům v tomto aspektu, bude aplikováno. Určitě tento návrh bude užitečný pro malé střední podniky. Také jsme i slyšeli, že to e, bude zakotveno v tom Small Business Act. Také i zde byla otázka, zdali bychom nemohli něco udělat pro ty mikropodniky. My jsme se tím také zabývali a to velice pečlivě jsme to zkoumali, dokonce i e, zde v rámci veřejného připomínkového řízení eh, se tato konkrétní otázka dostala na přetřes. Máme zde tabulku 23, kde právě přesně zjistíte názor těch podniků, které se zapojily do veřejného připomínkového řízení, do konzultací a mm, zde eh, jsme skonstatovali, že asi by nebylo vhodné dělat ještě něco navíc pro ty mikropodniky, tedy něco navíc než to, co plánujeme pro střední malé podniky a podniky jako takové. Eh, takže touto otázkou jsme se také zabývali. Další otázky hm, vaše se týkaly třeba důvodu, proč máme rozdílné zacházení eh, eh, pro obchodní vztahy mezi podniky na straně jedné a podniky a veřejnou či státní zprávu na straně druhé. Ano, to je velká otázka. My jsme Eh, si řekli, že je třeba zachovat princip smluvní svobody, to je základ samotný. A dospěli jsme k závěru, že asi by bylo eh, nevýhodné, více než výhodné, snažit se eh, to harmonizovat i v těch obchodních vztazích mezi podniky a že asi by to nebylo ani v souladu s principem proporcionality či subsidiarity. Ano to bude všechno předmětem detailnější prezentaci na minislyšení. Ano, to skutečně je důležité, abychom si všichni uvědomili, že je zde ten rozdíl, který ale vychází z analýzy subsidiarity a proporcionality. Také třeba vědět, že Již teď ten návrh byl studován z pohledu e, subsidiarity a proporcionality v řadě národních parlamentů a zde národní parlamenty, které již se vyslovily, tak e, vyjádřili souhlas s komisí, že komise vidí to dobře, e, tedy e, ten aspekt proporcionality a subsidiarity ale samozřejmě rádi se detailně k této otázce, která je tak zásadní, ještě vrátíme. Potom kompenzace těch 5%, tedy ta paušální kompenzace 5%, pokud jde o, ty, o to, mm, ty výdaje na penále, tak jak se to bude aplikovat v případě opožděných plateb mm, ze strany tedy těch orgánů veřejné zprávy. Komise má za to, že to je dostatečně odstrašující částka, ale zase není tak vysoká, aby nedocházelo k rizikům korupce, tak jak i zde eh, to slovo padlo v diskuzi. Určitě je to téma k diskuzi a e, Teď jde o to, jaká má být ta dobrá úroveň. Zdali skutečně dosáhneme našeho cíle, to znamená, zdali skutečně vytvoříme dobré podmínky pro to, aby státní veřejná zpráva do budoucna respektovala své závazky a platila včas. To je téma, o kterém lze ještě diskutovat a určitě je to téma dost významné pro budoucnost celého návrhu. Potom zde padly další otázky a připomínky. I mm, jsme si poznamenali mm, to, že je nezbytné ve směrnici stanovit eh, částky, pevné částky pro náklady na vymáhání já nevím, zdali to je významná novinka v tomto návrhu, také lze i diskutovat o té škále, eh, která je stanovena v návrhu v tomto článku, ale tato eh, nová ustanovení eh, se navrhují zde, ale nakonec možná asi zde budou e, tím dány nebo poskytnuty ty prostředky, jak se lépe bránit, hájit, ale potom jde o tu otázku těch částek a té škály, takže to je e, samozřejmě věc k diskuzi a e, nás velice bude zajímat váš názor v této věci. Další otázka k hodnocení toho, co pro to, co to bude znamenat pro rozpočty státu, veřejné rozpočty, co to bude znamenat toto ustanovení. Ano, i toto hm, hm, se dočtete ve studii dopadu, kde naleznete veškeré statistiky. A e, veškeré naše znalosti figurují ve studii dopadu a pokud budete mít další otázky, tak to bychom asi museli provést další rešerše. Je to oblast, kde neexistuje moc údajů. Tak to je asi všechno. Stručně, pane předsedo. A ještě chci rovnou říci, že jsme zcela k dispozici všem zpravodajům, abychom eh, mohli jim pomáhat v jejich práci. Děkuji. Well, thank you very much. Děkujeme mnohokrát za velmi dobrou odpověď. Těšíme se, že se znovu setkáme v budoucnu. Já jsem jen chtěl poznamenat, že pan Kanspot za předsednictví je zde, je předsedou pracovní skupiny. Já mu dnes nedám slovo, ale jsem moc rád, že je zde předsednictví zastoupeno. Těšíme se, že si popovídáme v průběhu slyšení. Paní Vajeli, máte nějaké závěrečné poznámky, které byste chtěla vyslovit, protože budeme muset brzy skončit. Ano, pane předsedo, já jsem přece vždy stručná, nebo alespoň většinou. Děkuji všem kolegyním, kolegům za podnětné připomínky, rovněž komisi, která už dokázala odpovědět na některé otázky. My si ještě tu dopadovou studii budeme muset prostudovat, eh, protože s těmi podrobnostmi jsme možná ještě nejsme úplně dobře seznámeni. Co jsem tam však nenašla, to jsou prohlášení nebo stanoviska eh, národních parlamentů. To si dokážete představit, eh, že mě z Německa to zajímá zejména, protože německý parlament byl bezradný, ale jak například reagoval parlament rakouský, to by mě zajímalo. Jinak bych ještě všem kolegům poukázala, nebo obrátila jich pozornost, že když se říká, že pro některé malinké podniky je možná příliš obtížné platit včas, tak nezapomínejme na to, že ten koloběh je e, trochu pastí tím pádem, protože když je pro někoho příliš obtížné, tak ten jemuž dluží se dostává do obtížné situace Tedy tady musíme pamatovat na fair play. Likvidita může být problémem kohokoliv. To přece platí pro všechny, pro dodavatele i pro odběratele. Tedy tady otázka, zda pětiprocentní sazba není příliš vysoká. Tím se ještě budeme zabývat, ale nějaké sankce tam musí být, protože jinak vše zůstane při starém. Pravidla přece už existují a pokud ta pravidla nějakým způsobem eh, ne, eh, neposílíme, nebo pokud nebudou konkrétně eh, praxi realizovatelná, tak to nikam nevede. Tedy nechme si to ještě projít hlavou. Děkuji všem za eh, jejich přispění. Well, thank you very much. Děkujeme mnohokrát, paní Véler. Já bych navrhl toto, pokud budete souhlasit. Příští úterý bude opět zasedat tento výbor a my máme pracovat dopoledne a odpoledne. A já si říkám, jestli by bylo možné, abyste nám do té doby dala nějaký navrhovaný harmonogram a termíny slyšení. Já myslím, že to není potřeba řešit teď, protože sekretariát bude připraven se s vámi na tom dohodnout do příště. Pokud se mnou budete souhlasit, tak musím říct, že jsme měli velmi eh, dobré zasedání a pokud nemáte nějaké konkrétní témata na příští týden, tak si myslím, že je to všechno. 6. jdeme na řadu jako první v rámci toho slyšení. Já bych rád tady uzavřel toto téma. Děkuji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, komisi i radě. Pan předseda děkuje rovněž tlumočníkům a všechny zvu na další zasedání, které začíná zítra v 9 hodin ráno.